můžeme, aby občané byli lépe informováni. My věříme v participativní demokracii. Je to způsob, jak eh, vytvořit lepší budoucnost pro evropskou rodinu, jejíž jsme všichni členy. Děkuji, tím končím tuto debatu. Eh, pro ty z vás, kteří si dělají obavy, eh, co se týče rozpočtu pro Evropský rok občana, chci je ujistit, že je tady dobrá zpráva od komisaře, který odpovídá za rozpočet a o této zprávě se bude hlasovat zítra. Dalším bodem na našem pořadu jednání je společná debata o, eh, o eh, budoucnost rozvojové politiky EU. Zprávu vypracoval pan Gerenc a máme tady potom otázku k ústnímu zodpovězení Eh, směrem ke komisi a ta se týká Evropského roku pro rozvoj eh, roku 2015. Prvním řečníkem bude pan Görens. Pět minut. Děkuji, pane předsedo. Proč je potřeba, aby se rozvojová politika Evropské unie změnila? Nemůže už zůstat stejná, protože svět se mění a změnil se. Sedm chudých z deseti ve světě nežijí v nejméně rozvinutých zemích nebo v rozvíjejících se zemích, ale v rozvíjejí eh, rozvinutých eh, zemích nebo v rozvíjejících se zemích. A máme tady také problém s procese vyvíjící eh, demografickou situací. Máme tady 7 miliard eh, obyvatel, které je třeba nakrmit a za 20 let jich bude 9 miliard. A eh, úspěch ekonomického růstu je reálný pouze v případě, že je vyšší než míra porodnosti. Během 21. století váha Evropské unie bude neustále eh, klesat, zatímco eh, rozvíjející se země, nastupující země se staly již v tuto chvíli velkými politickými hráči. Evropská unie je hlavním eh, hráčem rozvojové pomoci ve světě a tak to má také zůstat. Chceme být také nejlepším hráčem v této oblasti. Komise usiluje o to, aby se tak stalo. Usilujeme o velice ušlechtilý cíl, chceme podpořit lidskou důstojnost, vyhladit chudobu. Nicméně, rozvojová pomoc se musí eh, zaměřit eh, také na podporu eh, partnerů jich. Musíme respektovat jejich volbu. Musíme v našem rozvoji podporovat především chudé bez nějakýchkoliv postranních úmyslů. Navrhujeme, aby paní Ashton podepsala dokument, eh, o který jde, tak, aby nebyly spochybňovány záměry evropských aktérů v oblasti rozvoje. Vyzýváme všechny soukromé aktéry, bohaté země, chudé země, multilaterální hráče, aby se chopili své zodpovědnosti v oblasti rozvoje. Z tohoto důvodu podporujeme Evropskou unii eh, ve chvíli, kdy se snaží diferencovat svou pomoc a proškrtat seznam příjemců eh, ze strany rozvíjejících se zemí, boj proti chudobě by eh, neměl vycházet pouze z mezinárodní solidarity, ale měli bychom se orientovat podle jejich vnitřní politiky. Naše komise by chtěla, aby to probíhalo v dialogu s těmito zeměmi a aby Evropská unie svou podporu za určitých okolností stáhla. Pan komisař Píbalks podporuje inkluzivní růst rozvíjejících se eh, zemí a my to podporujeme. Podporujeme takový růst, který bude privilegovat eh, osud těch nejchudších, eh, jeho zlepšení. Je tedy zřejmé, že bude potřeba i naprogramovat naši podporu. Znamená to, že asi 20 podpory Evropské unie by měla jít na základní sociální služby, tak jak je to definováno v cílech tisíciletí OSN. Politika Evropské unie musí být koherentní. To znamená, že i jiné oblasti než rozvojová oblast by měly zohledňovat tyto věci a měly by zanechat všech kroků, které narušují to, co bylo vybudováno v rámci rozvoje. Je potřeba, aby 27 členských států si tyto věci uvědomovalo a aby jednalo v tomto duchu, tak, aby 28 členských zemí, včetně ES, společně s EFSVČ, podporovali eh, koordinaci, tak jak to je zakotveno v Lisabonské smlouvě. Situace v dialogu mezi 28 není uspokojivá, pokud jde o účast ministrů na radě a nebo také pokud jde o omezený čas, který je této otázce věnován. E, také je důležité, aby předtím, než se budeme rozhodovat, byly e, intelektuálně, e, aby byl vydosažen určitý intelektuální konsenzus na velkých nejdůležitějších otázkách politických, strategických a bylo by dobré, kdyby tady byl nějaký nezávislý eh, útvar, který by se zamýšlel nad těmito věcmi. Lépe by nám totiž pomohl orientovat se při našem rozhodování v oblasti rozvoje. Máme velmi eh, podrobné pozice, eh, které jsou připojeny k mé zprávě v písemné podobě a je jasné, že téma rozvoje je třeba neustále zmiňovat ve veřejných diskuzích a Abychom k tomu dospěli, tak eh, vyzýváme Evropský parlament, aby si se vyjádřil ve prospěch našeho návrhu, aby rok 2012 byl stanoven rokem eh, rozvoje můj eh, kolega, kolega Bulan a další to podpořili a já jim děkuji, děkuji kolegyni Žoli. Proč eh, zodpovědný rozvoj? Protože rozvojové cíle tisíciletí nebudou nikdy dosaženy, pokud eh, země, ve kterých žije sedm milionů chudých, pardon, sedm chudých z deseti, se nechopí své zodpovědnosti. Evropská unie tedy musí znovu zvážit a přehodnotit některé své metody, eh, pokud chceme dosáhnout těchto cílí. Myslím si, že rok 2015 je vhodným rokem pro tyto cíle, pro tento rok eh, rozvoje. Děkuji. Pan Bulant má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Chtěl bych poděkovat panu Gorencovi za skvělou zprávu. Všichni víme, že polovina eh, celkové eh, pomoci pro rozvoj eh, je z Evropské unie. Právě proto rok 2015 je také významný. Měli bychom zlepšit tuto pomoc, aby byla lépe spojená také s naší naší zemědělskou politikou a politikou vnější. Budoucnost evropské rozvojové politiky musí vycházet z měřitelných a přesných závazků střednědobých a dlouhodobých. Ekonomická krize, klimatické změny, síla rozvíjejících zemí nás vedou ke stanovení nových priorit pro bezpečnost potravin, pro přístup k energiím a přístup ke zdravotnictví. Zde máme evropský konsenzus, ale měli bychom znovu promyslet eh, celou strukturu evropskou a celosvětovou a vycházet z organizací, jako je Světová organizace zdraví rozvoje třetích zemí. To není jenom otázka charitativních činností, ale je to také zdroj pro nás. Podívejme se na trhy, které se otevírají v Číně, Brazílii a Indii. Rok 2015 také bude rokem zohlednění nových aktérů a rozvojových zemí. Je však nezbytné, aby tyto státy eh, také přispěly, eh, tedy státy rozvíjející, aby přispěly k rozvojové pomoci. Zde musíme postupovat eh, odpovědně na evropské úrovni. Rok 2015 je příležitostí pro nové úvahy o rozvojové pomoci, která by měla spíš podporovat smysluplné projekty eh, i eh, environmentální. Připojuji se k ostatním kolegům eh, jednotlivých výborů, aby rok 2015 byl stanoven jako Evropský rok rozvojové pomoci. Most Berman úr következik ugyancsak két percben. Děkuji. Pan Berman, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, doplnit eh, pana Görence třemi poznámkami. Eh, agenda pro změnu ukazuje, že je nutné lépe propojit rozvojovou politiku a pomoc chudobným. V Nizozemsku je velmi často eh, podpor řečeno, že se máme omezit pouze na nouzovou pomoc. Eh, to je však absurdní. Eh, bylo by to katastrofální pro mnohé země, kdybychom pouze se dívali na ty osoby, které hladoví. To by bylo spíše dobré pro fanatiky muslimské, když bychom postupovali takto, tak bychom se píše přispěli k explozivním situacím. Také tomu, aby kokain mohl být volně přepravován do Evropy přes pobřeží Slenoviny. Mírové operace je nutné podporovat a aktivně pracovat na budoucnosti regionu. I Tuaregu rok 2015 musí být rokem světových dohod které by zajistily eh, šanci každému opustit eh, chudobu. Eh, potřebujeme otevřenou debatu o této otázce a proto by bylo vhodné, aby rok 2015 byl rokem rozvojové spolupráce. Nevím, zda nám může pomoci pan komisař Píbal z této zážitosti. Závěrem, pane předsedo, bez otevřené demokracie nemáme šanci dopracovat se s spravedlnosti Zájmy chudých nejsou respektovány v jejich zemích a proto je nutné zajistit, aby byly, jim bylo nasloucháno v nevládních organizacích a jinde. Komise je podporuje tento návrh, stejně jako parlament a doufám, že i rada. Děkuji. A nyní vyslechneme hlasu komise jménem pana Pílpakse. Pane předsedo, vážení poslanci, asi bych nejprve měl poděkovat Charlesi Gerencovi za skvělou zprávu a za debatu, kterou jsme dnes rozproudili. Rozhodně to si to vyžádá ještě mnohem více pozornosti, ale jsem vděčen výboru DEVE, kde jsme měli příležitost si vyměnit názory, co se týče rozvojové politiky. Rozvojová spolupráce patří k nejsložitějším politikám, protože nejde jen o poskytovanou rozvojovou podporu, jde i o akce v jiných oblastech politiky. Pravdou také je to, co řekl pan Bulán, že musíme vidět rozvojovou politiku nejenom z hlediska a úhlu solidarity. Solidarita určitě patří k našemu přístupu, ale je to také investice do bezpečnosti a blahobytu našich občanů. Domnívám se tedy, že je to průřezová politika, která pomůže Unii, pakliže bude dobře řešena a oslabí Unii, pakliže nebude dobře řešena. Eh, myslím, že můžeme učinit významné změny eh, k lepšímu. Nyní máme životní šanci nejenom zmírnit eh, chudobu, ale v mnoha oblastech světa ji úplně eliminovat. Evropská unie je dobrým partnerem, který vždy plní své sliby, někdy pomalu, ale eh, ve svém přístupu jsme upřímní, nemáme postraní myšlenky. Vždy se snažíme zemím uniknout z bludného kruhu chudoby. Proto naše agenda se snaží o strategičtější přístup a v rámci strategičtějšího přístupu je potřeba učinit určité volby. Eh, Prioritní volbou je přístup z hlediska lidských práv, tak aby se neodděle, ne, neoddělovala politika i lidských práv eh, od eh, politiky rozvoje. To je eh, takové, takový obecný společný jmenovatel, který vždy v rozvojové politice vidíme. A já jsem velice rád, že zpráva Charlesa Gerence se příznivě dívá také na inkluzivní růst. O to jde našim partnerům. Stojí o eh, rychlý růst, bezprostřední růst, rychlý růst HDP, eh, pokud možno, eh, pokud, pokud možno ve dvou nebo trojrozměrných číslicích. Jde i o sociální inkluzi a sociální ochranu. To je důležité, ovšem i utržitelnost je zásadní co pomůže zemi, která má obrovský nárůst a zároveň by třeba um, destruovala své životní prostředí. Takže náš přístup musí být i koherentní. Tady jsou důležité uh, dvě, dva body. Za prvé přístup k udržitelné energii. Nejenom je důležité bojovat proti uh, změně klimatu, ale také pro ekonomický růst. Myslím, že v některých eh, částech eh, světa je potřeba podpořit i mm, elektřinu vyráběnou z uhlí. Někde jinde eh, se tomu můžeme vyhnout. A také je třeba brát v úvahu přírodní katastrofy, ke kterým dochází stále častěji a stojí stále více peněz. Nejde o to pomoci lidem pouze bezprostředně během neštěstí, ale také posléze jim pomoci vybudovat jejich život po nich. To také bylo řečeno ze strany jedné z kolegyň. Eh, v určité fázi rozvoje potom naše podpora už nebude nezbytná, protože se nám podaří podpořit tyto země tak, aby byly sami dostatečně silné. Charles hovořil o dialogu s členskými státy. Eh, my jsme eh, v Radě pro rozvoj se tomuto také věnovali a uspořádáme celodenní radu pro rozvoj i eh, s místopředsedkyní Aštonovou. Takže jakmile bude znám pořad jednání a plán práce paní baronky a budeme si eh, moci jisti, že eh, přijde, pozveme členské státy. Dalším eh, bodem je společný, společné programovací úsilí. Chystá se také akce konečně ohledně společného programování a Doufám, že i členské státy eh, budou souhlasit s touto politikou. A konečně mezinárodní angažma. Někdy říkáme, že jsme špatně chápáni, ale nyní máme historickou příležitost v postupu ještě do roku 2015 i po něm, eh, aby eh, nejuznávanější globální politický rámec byl rámec NDG pro rozvojová pomoc, který skutečně pomohl změnit život milionů lidí. A rok 2015 je rokem, kde se za, budeme zaměřovat na rozvojovou politiku a od roku 2015 zahájíme nový rámec. A myslím si, že bychom se měli napojit, zapojit do největší akce, eh, která s tím souvisí. Proto nás tedy eh, čeká na nejvíc důležitý rok v eh, rozvojové spolupráci. Je to prakticky mezník. Proto se domnívám, že uspořádat Evropský rok eh, rozvoje v roce 2015 by bylo eh, na nejvýš aktuální a vhodné. Na úrovni EU by to pomohlo eh, vybudit pozornost veřejného mínění i příslušných rozhodujících činitelů. A velice by to pomohlo upozornit tedy na rámec rozvoje rozvoje po roce 2015 Eh, a jsem si také vědom eh, podpory eh, předsedy vaší sněmovny k tomuto. Komise si je vědoma toho, jak je důležité zorganizovat tento rok a jak je důležité zmobilizovat podstatné lidské zdroje, abychom zajistili úspěch takovéto velké kampaně. Díváme se na ně velice pozitivně, ale musíme si být jistí, abychom jako Evropa byli schopni tento rok naplnit ještě předtím, než eh, začneme. Komise eh, se na vás obrátí s detailními návrhy podle eh, řádného postupu pro určování Evropského roku. Také bych vás rád vyzval, co by eh, příslušný mm, rozpočtový orgán, eh, abyste zajistili eh, příslušné rozpočtové zdroje, k, aby tento rok mohl uspět. Děkuji. Děkuji. A nyní za Evropskou lidovou stranu bude hovořit Filip Kačmarek. Minutu a půl. Pane předsedo, pan komisaři, dámy a pánové. Výbor Davko se eh, rozhodl eh, vytvořit eh, zprávu k agendě pro změnu, protože komise, tedy a, a popsat činnost komise v rozvojové politice. Na starost dostal Charles Stanok. No, já souhlasím s Evropskou komisí. Potřebujeme hledat, jak zlepšit pomoc, když nemáme dost peněz. Myslím si, že je třeba obracet eh, každé euro, které vynakládáme. Rozvojovou politiku je také třeba modernizovat, protože se svět mění a to velmi rychlým tempem, takže naše reakce musí být také rychlá. Agenda pro uh, změnu je jedním z možných kroků a já doufám, že uspějeme. Eh, myšlenka inkluzivního růstu je způsobem, jak Eh, sladit hospodářský růst s eh, novými s novým vývojem v eh, požadav, společenských požadavků. Tohle znamená zaměřit se na tržní ekonomiku a inkluzivní společnost. Pořád ještě nebo pořád víme, že hlavním cílem je bojovat proti chudobě. Potřebujeme, aby Evropa byla efektivní a trvale udržitelná. A já jsem eh, si plně jist, že agenda pro změnu nás přiblíží eh, k naplnění těmto eh, cílů. Děkuji vám a jménem socialistů a demokratů vyzývám pana Kortesa Lastru. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, chtěl bych poděkovat Charlesi Gorencovi za tuto zprávu. Myslím, že vyjadřuje silné stanovisko o budoucnosti rozvojové politiky Unie. Tato zpráva zapadá do kontextu škrtů eh, oficiální rozvojové pomoci končí eh, termín pro plnění rozvojových cílů milénia, to je v roce 2015. Jedná se o víceletém finančním rámci a také o nástroj rozvojové spolupráce. Parlament eh, jasně zítra řekne, že se mění doba, mění se podmínky, ale my, Evropané, i v těžké době sázíme na spolupráci a rozvoj, tak aby i rozvojové země se mohly těmto změnám přizpůsobit. Tento parlament je pro udržitelnou politiku přerozdělení eh, bohatství a sociální spravedlnost. Eh, 70 chudých lidí žijí v zemích se středním příjmem a i ty si zaslouží naši podporu. Proto si myslíme, že by měla vzniknout roadmap pro postupné snižování chudoby a měla by se podpořit účast rozvojových zemí v trojstranných eh, smlouvách o spolupráci. Naše pomoc by neměla vycházet jenom z hrubého národního důchodu, ale pro výpočet pomoci by se také měly používat ukazateli, jako je třeba zranitelnost obyvatelstva. Eh, hovoří se dnes také o daně z finančních transakcí. I ta by se mohla vyžadovat na rozvoj, využívat na rozvojovou pomoc. Je třeba, aby rozvojová pomoc EU byla účinná, aby měla přidanou hodnotu, protože je nezbytná i v této době. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. A nyní paní Sargentini za zelené jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji taky panu Gerencovi eh, za dobrou zprávu. Mně se pokaždé zdá, že je problém, že v době hospodářské krize vždycky eh, přizpůsobujeme eh, vizi naší rozvojové spolupráce. A to by bylo možné, kdybychom opravdu eh, byli chytří a řekli, že nám jde o koherentní politiku a v rozvojové spolupráci budeme opravdu tlačit na obchod a na investice. Pokud to neděláme a pokud vždycky se zaměřujeme na to, jak bychom mohli eh, vzít fondy eh, z rozvojové pomoci, tak se opravdu, pane si obávám toho, že eh, spíš dáváme k dispozici argumenty proti straně. A sice, eh, že eh, to jde efektivněji s menší eh, finanční částkou. U nás jsme klesli z 0,8 na 0,7 na rozvojovou spolupráci v Nizozemsku a já si myslím, že to bude více dalších zemích také tak. A já se vás ptám, pane Pibalksi, kdy budeme konečně jednat chytře, kdy budeme upřímně jednat a investovat jako své základní politické východisko. Děkuji. A jménem eh, GUE NGL pan Omadže, minutu. Vážený pane předsedající, děkuji. Vážený pane komisaři, já bych chtěl zdůraznit především jednu věc, a sice Afriku. Právě v Africe eh, tyto otázky jsou nejzávažnější. Právě v Africe eh, také se otvírají největší možnosti. Vědomujeme si také demografický vývoj na tomto světa díle. Za 40 let se počet obyvatel v Africe téměř dvojnásobí. Budeme schopni z tohoto vývoje učinit páku e, rozvoje, nebo naopak naše neschopnost vymítit chudobou bude znamenat, že to bude destabilizační faktor pro celý svět. Rozvojová pomoc myslím, není jenom nějakou charitativní politikou, eh, která má lidem pomoci z bídy. Skutečná rozvojová politika by také měla být investicí do budoucna, která podpoří velkou ambici pro samotnou Afriku. Ale nejen pro Afriku, také pro eh, náš kontinent. Závisí na tom i budoucí růst Evropy. To už pochopila například Čína a měl by to pochopit i zbytek světa. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Mitchell za EPP minutu a půl. Děkuji, pane pane předsedo, a chtěl bych poděkovat za prezentaci panu předsedovi. Tři krátké body. Za prvé je potřeba, abychom vytvářeli příznivé prostředí pro hospodářský růst v rozvojových zemí. To znamená, musíme vynakládat peníze efektivně a musíme vytvářet zdravý soukromý e, sektor a nesmíme zatěžovat příliš malé a střední podniky. E, nemůžeme to dosáhnout sami, ale můžeme to podpořit podpořit a můžeme vyzvat dal politiky, aby se tomu věnovalo. Dále můžeme eh, je třeba rozvíjet majetková práva, která by měla být naším eh, zájmem, tak aby lidem se dostalo vlastnictví a tudíž i smysl v určité pohledu do budoucnost. Je potřeba se zaměřit také na soudržnost politiky 6 miliard eh, eh, euro by se dalo eh, ušetřit, kdybychom měli tu politiku lépe vystavěnou, soudržnější. A když hovoříme se zástupci jednotlivých parlamentů a po, volám, vyzývám pana komisaře, aby pomáhal v tomto směru, tak abychom mohli obejít některé ty prostřední kroky, kteří, ty prostředníky, kteří si chtějí nechat veškerou pravomoc pro sebe a zhoršují situace. Pan komisař a pan zdravoj, z, zpravodaj z, zmiňovali otázky otázky rodové, otázky eh, genderu, to se dá změnit, není, není nutné vždy z ekonomických důvodů dávat eh, přednost mužům. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dalším je paní. Další mluvčí je paní Štriflerová, jednu a půl minutu. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, také já bych chtěla poděkovat panu Gerencovi za vynikající zprávu. Vzhledem k tomu, jak vypadá současné rozpočtové a hospodářské období, je třeba skutečně dbát na to, aby ta pomoc byla vynakládána účelně a vedla co k nejlepším možným výsledkům. Zdroje musí být přesně zacíleny tam, kde jsou nejvíce zapotřebí a kde nejvíce přispějí k omezení chudoby. Měli bychom uvažovat o diferenciovaném přístupu poskytování pomoci. Komise ve své agendě pro změnu navrhuje, že by se mm, pomoc zaměřila především na zemědělství, na místní postupy a soustředila by se na mladá eh, a malá hospodářství. Je tedy nezbytné, aby komise tu pomoc skutečně zaměřila na zemědělství a výživu, a aby se to zohlednilo i v programovacím období 2014-2020. Dále Chceme-li účinně bojovat proti chudobě, musíme posilovat synergie a musíme strategicky propojovat humanitární pomoc s rozvojovou pomocí. To je nezbytný předpoklad pro Eh, rozvoj odolnosti tohoto regionu a pro eh, zahájení eh, udržitelného rozvoje. Rok 2015 by měl být skutečně rokem rozvoje a tím mám na mysli rozvoj udržitelný. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Fisas Aixel, půl. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu Gerencovi k vynikající zprávě. Agenda pro změnu je významnou roadmap pro rozvojovou spolupráci. Měla by přispět ke zlepšení kvality a účinnosti pomoci, především ve světle změn, k nímž dochází v novém světovém řádu. Objevují se noví mezinárodní aktéři a ukazuje se, že je zapotřebí konsolidovat rozpočty. K tomu nás nutí současná hospodářská situace. Chudoba by měla být tedy ústředním prvkem politiky diferenciace. Bohužel, ale HDP je stále hlavním ukazatelem pro provádění rozvojové politiky. Pane předsedající, 70 lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby, pocházejí ze zemí se středním příjmem. Chceme-li, aby skutečně došlo k omezení této chudoby, je třeba kromě úrovně bohatství hodnotit i další kritéria, jako je zranitelnost některých zemí, nedostatek vnitřní soudržnosti a index lidského rozvoje. Mnoho z těchto zemí um, se může stát klíčovými aktéry prostřednictvím eh, trojstraných smluv o spolupráci a formou spolupráce jejich. Děkuji. Köszönöm szépen Děkuji. a nyní přejdeme k proceduře pro nezapsané řečníky. První je pan Ol, pan Bogl. Děkuji. Já jsem chtěl hovořit eh, až eh, po, v rámci jednominutových projevů. Dobrá, tak se omlouvám, ehm, říká pan předseda. Měl jsem vás na seznamu, tak ehm, dalším řečníkem je paní Castillo. Tak, Thank you, chairperson. Děkuji, eh, pane předsedo. Hovořím tady také eh, jménem Michaela Cashmana, který je eh, stínovým zpravodajem za SAD a má spoždění. Chtěla jsem poděkovat panu zpravodaji za skvělou zprávu a komisi za její angažovanost při vytváření této zprávy. Tato zpráva si myslíme dosáhla eh, vyváženého a komplexního přístupu k rozvoji. Jsme eh, rádi za intenzivní formulace, zase neformulaci, pokud jde o distribuci pomoci a eh, trvalý udržitelný růst pro všechny. Eh, také jsme rádi, že zpráva eh, zdůrazňuje politický dialog eh, s příslušnými zeměmi v ořeňování chudoby prostřednictvím vnitřní solidarity s pomocí s námi. Ovšem nemůžeme přestat okamžitě financovat takzvané země se středními příjmy, zejména ty v Karibiku a v Pacifiku. Myslím, že musíme mít nějaký harmonogram nebo strategii odchodu, zejména pokud jde o menší země ty můžou být zranitelnější a zranitelnost je tedy třeba zvažovat, když eh, přemýšlíme o eh, financování pro země se středními eh, příjmy. Děkuji, Kristýna Orián. Vážený pane předsedo, Evropská unie a její rozvojová politika je velice složitá politika, která je přímo navázaná na lidská práva, klimat, sousedskou politiku, zahraniční politiku, rybolov a tak podobně. Ovšem, jak pan zpravodaj říká, politický dialog mezi národními aktéry a spolupráce mezi národními státy, komisí a mm, já je stále i ještě poměrně neorganizovaný. Zajištění souladu mezi různými politikami a eh, aktéry, tedy členskými státy a mm, evropskými institucemi, je na komisi. A já bych proto vyzvala, aby se komise snažila o soudržnost této politiky. Když vytváříme rozvojovou politiku, tak bychom se měli zamýšlet nad mnohem širší eh, škálou příjemců než jenom zeměmi AKT. Eh, například eh, balské země dobře vědí nebo pokazují na to, jak rozvojová pomoc pomohla na Ukrajině a na Kavkazu. Děkuji vám. Ani pan Ferreira. Obrigado, presidente. A política de desenvolvimento da União Europeia carece de facto de modificações. Evropská rozvojová politika potřebuje projít určitými změnami eh, proto, aby abychom mohli splnit své závazky a proto, abychom mohli splnit mezinárodní eh, závazky, které máme v rámci OSN. V EU potřebuje změnu, aby rozvojové země skutečně mohly profitovat z té rozvojové pomoci, aby byly schopny eh, vést sami svůj vlastní rozvoj a růst. Musíme tedy zajistit dotace, rozpočty a kombinovat mechanizmy, které by umožnily na jedné straně straně půjčky, na druhé straně sdílení rizik, tak aby rozvoj mohl být skutečně plánován předem, ani abychom nemuseli jak si jenom reagovat. Je potřeba, aby si země e, zorganizovaly své hospodářství a daňové systémy a aby zavedly takové politiky, které umožní volbu, aby rozvíjeli hospodářství pro svůj ke svému vlastnímu prospěchu a nikoli jenom na vývoz. Je potřeba se zaměřit sektorálně a zaměřit se také na soudr výboru na soudržnost těchto politik. Děkuji. Pan Kelly, prosím. Já se domnívám, že Evropská unie může být pyšná na svůj příspěvek k rozvojové politice. Již mnoho let tak činí a myslím si, že toto bylo uznáním i, které se odrazilo v udělení Nobelovy ceny eh, míru EU eh, rozvojová pomoc, ale zároveň eh, zachování míru v EU a třeba, že se tomu někteří vysmívají, myslím si, že můžeme být na tuto cenu hrdí a že to je něco, co nás povzbuzuje k tomu, abychom pokračovali, abychom udržovali mír nejenom u nás, ale také v zahraniční právě cestou rozvojové pomoci a pomáhali těmto zemím udržet eh, mír eh, pomocí eh, rozvoje hospodářství. Já si myslím, že to, co říkal kolega pan Fisis, je důležité, totiž to, že HDP by nemělo být jediným indikátorem při rozhodování plánování, kam investovat. Děkuji. Děkuji. Pan Bront, prosím. Děkuji zpráva odkazuje o, hovoří o velkém zrůstu Číny, Indie a Brazílie a já bych spíše řekl hrozícím a hrozivém růstu pro Evropu a zejména i pro nás Spojené království. E, tento růst přitom nevede ke snížení chudoby v těchto zemí, ale právě chudoba a téměř otrocké podmínky vedou k tomuto růzu a komise eh, má za to, že tyto země by měly být vyloučeny dlouhodobě z rozvojové eh, pomoci. V současné době však ničí naše výrobce a my přitom přihlížíme, jak tam roste chudoba zvyšuje se nerovnost mezi zeměmi. Jinými slovy dá se říci, že tyto nové ekonomiky se eh, jaksi bohatnou na náš úkor. Eh, přitom rozdíly uvnitř států jsou též velké a eh, to vzhledem i k velkému růstu nezaměstnanosti. Děkuji. Děkuji. Posledním mluvčím pan pan Pirolian. Děkuji, pane předsedající. Agenda pro změnu, kterou navrhuje komise, myslím, vyvolává mnoho otazníků, především konkrétní provádění zásady diferenciace. Komise chce, aby od roku 2014 výběr zemí, do nichž EU bude svou rozvojovou pomoc investovat, vycházel z mechanického používání e, kritéria bohatství na obyvatele. Ale jak připomněla paní Ashton, tohle nejsou jenom účetní otázky. Je třeba vést politickou diskusi o našich prioritách v oblasti mezinárodní spolupráce ten diferenciovaný přístup podle mého názoru není v souladu s eh, principem dohody eh, z Kotonu. Země eh, AKT, které mají pozitivní hospodářský výkon, by neměly být vlastně postihovány za to, že se jim daří dosahovat růstu díky disciplíně, řádné správě a obezřetné hospodářské politice.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 předsedo, zaznělo zde, zazněla zde celá řada velmi zajímavých připomínek a já se pokusím na ty nejdůležitější zareagovat. Pan Kačmárek, to, co, o co my se snažíme, je to, aby rozvojová pomoc byla eh, katalyzátorem eh, a v rámci i té návazné pomoci, eh, které, díky které se nám pak podaří dosáhnout větší změny. A jde tady zejména o transparentnost v těžebních průmyslu, jak eh, navrhoval můj předchůdce pan kolega, pan Barnier. Já bych vám chtěl poděkovat za podporu toho, že jste, eh, že jste podpořil tento bod. A k dalšímu bodu, co se týče diferenciace, to není samo o sobě ambicí. Je to určitá realita, která odráží to, co se děje ve světě, ale přesto máme nové nástroje, které tomu odpovídají, odpovídají spolupráci, které budou nadále používány v partnerských zemích, avšak ne ve všech zemích bychom měli pokračovat se strategií odstranění chudoby, protože v některých zemích by měla tak spolupráce být založena na něčem jiném. Paní Sergentini, ano, investujeme, měníme i během tohoto finančního rámce náš přístup na základě eh, právě té eh, agendy pro změny. Afrika je naší absolutní prioritou je to kontinent prosperity, nebo měl by to být kontinent prosperity a mohl by se stát také kontinentem naprosté katastrofy. Takže naše zapojení v Africe je naprosto klíčové. Nikdo jiný tolik nedělá pro africké národy jako my pro jejich prosperitu a myslím, že oni hledí k Evropě nejenom kvůli finanční podpoře, ale také kvůli obecné potřebě a podpoře jejich jejich rozvoje. Takže domnívám se, eh, Afrika by se měla stát určitým hnacím motorem růstu ve světě. Eh, co říkal pan Gay Mitchell, soukromý sektor, ano, eh, také lidská práva, agenda. Pokud hovoříme o lidských právech, to navrhuje, navazuje na malé střední podniky, majetková práva a to, co jste říkal také o otázce genderu, to je věc, na které budeme, eh, budeme eh, pracovat a navazuje na lidská práva. A tady musíme ještě hodně udělat Eh, vy jste hovořil také o spolupráci s národními parla- parlamenty. Ano, já vždy od toho eh, svým způsobem ustoupím a znovu vysvětluji od začátku a zjišťuji potom u národních parlamentů, že jsou daleko více zapojeni, než víme, protože některé jejich politiky eh, jsou skutečně založeny na té otázce, v jakém světě budeme všichni žít. A to je ta klíč klíčová otázka. Nejde jenom o to, kolik peněz tam budeme eh, dávat, je to otázka eh, světa, ve kterém žijeme nyní a jak by měl tento svět vypadat za 10-15 let eh, zemědělská pomoc a pomoc v oblasti výživy, ano, zůstává to v naši, naší prioritou. Máme novou iniciativu v oblast, do roku 20 do roku 2020, kdy máme za cíl zabránit hladovění v mnoha zemích. To je agenda po roce 2015, kdy bychom se skutečně chceme zaměřit na špatně podvyživené děti. Je to těžká práce a jenom jedno dítě, pokud bude v takové situaci, situaci podvýživy a hladu, tak jsme nedosáhli toho, čeho chceme. Pan Santiago, opět diferenciace, je pravda, že jsou určité oblasti chudoby v Číně, ale pokud máme mít globální rámec a Čína činí to, co Eh, k čemu se zavázala v oblasti chudoby, tak skutečně je schopna odstranit chudobu. A já se domnívám, že rámec 2015 je ten hlavní všeobjímající rámec, který by nám měl eh, jaksi věci postavit do jasného světla a my bychom se neměli partikulárně takto zaměřovat. Myslím si, že by náš záběr měl být eh, širší. paní Castillo, eh, země se středním příjmem, tady je potřeba mít jasná kritéria, být objektivní. Charles sám začal s tímto procesem a velmi uh, hovořili jsme o těch eh, opatřeních pro ty takzvané banánové společnosti, jak vlastně ta kritéria nastavit. Teď poprvé máme určitá kritéria a musíme tyto země jasně vymezit. Stačí HDP jako kritérium nebo nikoli. To je předmětem diskuse, ale myslím si, že dosahujeme určitého konsistentního uh, přístupu. K, já se domnívám, že tady máme mnohem lepší situaci, která, než, která byla v minulosti, co se týče koherentnosti, soudržnosti a nyní hledáme ty správné strategie soudržnosti. Pan Ferrera, závazky je třeba plnit a nej, nejdůležitější závazek je 0,7 pro rozvojovou pomoc do roku 2015 a to je něco, čeho chceme dosáhnout v rámci eh, víceletého víceletého finančního rámce. Ten náš vstup do rozpočtu je přesně eh, v, tom, v této výše 0,7. Je to klíčová součást, která by měla být splněna. A skončím tím, o čem, o čem hovořil pan eh, Kelly, já jsem eh, Lotyš a domnívám se, že to je skutečně, že to rozhodnutí bylo správné, že eh, bezpečnost, mír a relativní prosperita, které nám EU dali, jsou skutečně díky, jsou skutečně díky tomuto uskupení a určitých změn bychom bez EU nedosáhli a zkušenost EU je zkušenost, kterou by bychom měli prosazovat a propagovat v jiných regionech, jako například v Africe, kde ty jednotlivé země jsou relativně malé. I Jihoafrická republika je svým způsobem malá. A ta Afrika by mohla tímto směrem spolupráce se ubírat a my bychom je měli v tom podpořit. Pan Bronx podporujeme nejenom země, pracujeme se zeměmi, ale naším cílem je podpořit hlavně lidi. Vy, my víme, že nej udržitelnějším způsobem, jak řešit chudobu, je podporovat jednotlivé strategie, ale ta podpora jde vždy eh, k, k lidem, k jednotlivým lidem. A diferenciace zemí a KT máme až do roku 2020, kdy je v platnosti určitá dohoda a tuto dohodu budeme plnit. My máme, vedeme dialog s těmito zeměmi a čekáme na jejich reakci. Nebudeme eh, jednostranně měnit eh, náš vztah. Zároveň je, bychom měli nadále diskutovat o tom, co bude po skončení platnosti této smlouvy. Děkuji. Děkuji vám. Eh, po tolika blahopřáních Eh, pane Gerenci, eh, dostáváte tři minuty na to, abyste dnešní debatu schrnul. Děkuji, pane předsedající. Takže po těch eh, chválách se pokusím zůstat skromný. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za to, jak ohodnotili naší práci na výboru. Vím, že ne všechno je přijímáno úplně bez výhrad, zejména pokud jde o tu myšlenku diferenciace. E, to se, myslím, e, týká všech. Pochopitelně e, jsou lidé chudí i v těch nově se rozvíjejících zemích. Také je 12 milionů chudých v Evropě. To nemůžeme opomíjet. Nemůžeme ale stavět proti sobě chudé lidi v Evropě a chudé lidi mimo Evropu. Existují odlišné nástroje podle toho, kde tito chudí žijí. Naše politika spolupráce by neměla eh, být nějaká libistická, musí být odvážná, selektivní a udržitelná. To je, myslím, schnutí těch eh, prací, eh, které jsme učinili. Já tuto rozpravu opouštím s otázkami, ale také s pocitem uspokojení. Pokud jde o otázky, je tady velký otazník týkající se toho, zda se podaří naplnit těch 0,7 hrubého národního důchodu do roku 2015. Doba je složitá, ale neměli bychom um, omezovat naše úsilí, protože místo nás to nikdo neudělá. Měli bychom také lépe informovat naše spoluobčany, to je eh, ale věc, s níž jsem celkem spokojen, vzhledem k těm odpovědím komisaře Pibalkse. Zdá se, že rok 2012 by skutečně měl být vyhlášen rokem, Evropským rokem odpovědného rozvoje. Spokojen jsem také s tím, že pokud se tato myšlenka prosadí, a já o tom téměř nepochybuji, budeme schopni v roce 2015 deklarovat to, co považujeme za rozhodující pro politiku rozvoje a spolupráce, a sice jak by měla vypadat ta nejlepší partnerství. Máme ještě nějaký čas, můžeme se eh, snažit eh, využít tu naší eh, váhu. Evropa je stále hlavním aktérem i v tom současném vývoji ve světě a uspokojeni můžeme být také s tím, že na jedné straně máme velké know-how, a měli bychom tedy toto know-how naučit i ostatní, především naše spoluobčany a také zbytek světa. Já jsem navštívil mnoho rozvojových zemí a Evropa v nich je zdaleka největším dárcem a vnímání Evropské unie jakožto aktéra pomoci eh, odpovídá snahám Evropy. Eh, rok 2015 bude dobrou příležitostí k ukončení té eh, naší skromnosti, která je možná zbytečná. Děkuji. Děkuji vám, pane, eh, pane kolego Gerencovi. Obecná rozprava je tímto uzavřena a bude se hlasovat zítra v 18 hodin, čili jindy, než to znáte. Další bod na pořadu jednání jsou jednominutové projevy podle článku 150.